We come to item number 11 of... Dostáváme se k bodu 11 eh, na pořadu jednání výboru pro zahraniční záležitosti a tím jsou vyhlídky zemí západního Balkánu na integraci do Evropské unie a přístupový proces. Byl bych rád, abyste se všichni již konečně usadili, pokud máte kam, a abychom mohli začít, protože již máme drobné spoždění. Chtěl bych v první řadě přivítat všechny naše kolegy z národních parlamentů, z členských států Evropské unie. Vítám vás na tomto meziparlamentním eh, setkání výboru pro zahraniční záležitosti. A přivítat bych chtěl také kolegy ze zemí západního Balkánu a chtěl bych pozdravit také mladé členy parlamentu a několik eh, zastánců lidských práv, kteří se k nám také připojili. Toto zasedání je poslední částí eh, kulatého stolu na vysoké úrovni, který se věnuje zemí západního Balkánu a jejich integraci do Evropské unie, což je jedna z klíčových priorit. Poté, co jsme se zabývali eh, finanční podporou, která doprovází ten eh, přístupový proces, se nyní podíváme na ta témata integrace a rozšiřování trochu šířeji. Eh, často v našem každodenním politickém úsilí pro les nevidíme jednotlivé stromy a my, jsme se, my bychom se měli snažit nebýt politicky krátkozrací a vidět eh, ten širší kontext a ten obrovský eh, přínos a tu proměnu, kterou evropská integrace našemu kontinentu přinesla. Od eh, prvního rozšíření v roce 1973 došlo k Evropě obrovským změnám, až tedy po, té, po to nejnovější kolo rozšiřování v roce 2013. Před 15 eh, lety se Evropská unie připravovala na zatím své největší rozšíření a za 15 let bude situace opět eh, jiná. A já jsem přesvědčen o tom, že někteří z našich kolegů ze zemí západního Balkánu se jednoho dne stanou členy tohoto parlamentu. Stejně tak, jako se již nyní naši bulharští přátelé připravují, že v lednu převezmou předsednictví Evropské rady od Estonska. Dámy a pánové, rozšiřování je e, základním e, prvkem vývoje Evropské unie a k tomu přispívá i ten e, přístupový proces. A samozřejmě, že rozšiřování musí být široce podpořeno. Také je třeba přilížet k finančním otázkám, k rozpočtovým otázkám a ty nové přistupující země musí samozřejmě také ratifikovat eh, stávající smlouvy, hranice a tak dále. Vy, jakožto eh, členové Evropského eh, parlamentu také můžete přispět k budování dobrých sousedských vztahů a celkově ke koherentnosti toho přístupového procesu. Vážení kolegové, já bych vás ještě jednou velice vřele chtěl přivítat na této debatě a než předám slovo dalším řečníkům, Chtěl bych připomenout, že jsme kolegům z národních parlamentů rozdali kartičky, prosím vyplňte je a odevzdejte je sekretariátu, pokud se budete chtít ujmout v diskusi slova. A nyní bych rád dal slovo našemu pravidelnému hostu, panu Kristianu Danielsonovi, který je generálním ředitelem pro vyjednávání o sousedství a rozšiřování na DG Near A rád bych, aby nám poskytl úvodní eh, příspěvek a doufám, že potom bude čas na dlouhou a plodnou debatu. Takže ještě jednou děkuji za vaši přítomnost a pan Danielson má slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, vážení členové členských eh, států a zástupci zemí západního Balkánu. Já jsem velice rád, že jsem zde dnes eh, jsem mohl přijít a oslovit vás. Toto jednání přichází na program eh, velice eh, ve velice včasný okamžik. Můžeme zhodnotit, co jsme udělali, ale můžeme se také podívat do budoucnosti a podívat se, na jakém místě na té evropské cestě nyní země západního Balkánu stojí. Klíčová je samozřejmě podpora tohoto parlamentu a národních parlamentů členských států Evropské unie a samozřejmě také parlamentů zemí západního Balkánu. Země od eh, těch strašných válek v 90. letech ušly obrovský kus cesty. A perspektiva vstupu do Evropské unie poháněla celý ten přechod, celou tu pouč vidíme velký přínos vízové liberalizace. Vidíme to také na té celkové politické stabilitě. A vidíme, pan předseda přerušuje, mohl bych se prosím zeptat, co tam děláte? Toto není běžné v Evropském parlamentu. Můžete prosím ty eh, transparenty nebo ty papíry dát dolů? no idea what was written. Já vůbec nevím, co tam bylo napsáno, ale není to tedy běžné u nás a neměl by si na to někdo zvykat. Ano, já bych eh, chtěl tedy říci, že od těch eh, hrozných válek v 90. letech eh, došlo ke značnému pokroku a že perspektiva přístupu do Evropské unie poháněla země na jejich cestě a vidíme zde velké zlepšení například i v nárůstu počtu kontaktů mezi prostými lidmi. Hovořil jsem také o vízové liberalizaci. a zároveň se zkvalitnily demokratické procesy a upevnila politická stabilita zemí západního Balkánu. V tomto kontextu je také jasné, že summit zemí západního Balkánu v Soluni v roce 2003 byl jakýmsi zvratem pro celý region a vyústil v přístup Chorvatska do Evropské unie v roce 2013. A nyní zde máme novou dynamiku, nový impuls ve vztazích Evropské unie a zemí západního Balkánu. Myslím si, že přínos západního Balkánu je nyní v Evropské unii široce uznáván a máme řadu konkrétních případů velice nedávné spolupráce. Takovým příkladem je samozřejmě migrační krize, ale zároveň pracujeme jako partneři i na globální úrovni. Mělo by být eh, jasné, že perspektiva vstupu do Evropské unie pro země západního Balkánu zde nepochybně je. To bylo mnohokrát zmiňováno. Naposledy v březnu to eh, zdůraznil předseda Evropské rady a jasně to potvrdil i pan předseda Juncker v září, když hovořil o stavu Unie ale tato jasná perspektiva nyní není jednosměrnou cestou. Aby se z toho stala realita, tak eh, to je úkol především pro ty země samotné. Ty musí eh, zajistit eh, právní stát a demokratické postupy musí zajistit eh, základní eh, práva. A s tím samozřejmě souvisí řada problémů. Já bych nejprve pohovořil o právním státě. To je základ pro veškeré hodnoty, na kterých eh, Evropská unie vyrostla. V řadě zemí proběhla modernizace soudních systémů, ale ve většině zemí je soudní systém nadále neefektivní, není dostatečně nezávislý a zodpovědný. A to má samozřejmě dopady na obecnou politickou situaci, ale negativně se to odráží také na ekonomice. Dále bych se chtěl věnovat boji proti korupci a organizovanému zločinu. I zde se země snaží řešit nedostatky ve svých systémech, vybudovali nové instituce. Nyní je ale ještě třeba politického toho, aby politický eh, závazek také přinesl nějaké konkrétní výsledky. Pokud jde o vyšetřování, stíhání a eh, odsuzování, tam je třeba dosáhnout konkrétních úspěchů, je také třeba bojovat eh, proti kriminálním sítím a zajistit konfiskaci výnosů z trestných činů. Je třeba zajistit eh, řádné fungování demokratický, demokratických eh, institucí, protože ty jsou pro demokracii samozřejmě eh, naprosto klíčové. Je třeba vést konstruktivní dialog v rámci celého politického spektra, nejen v parlamentu, ale především tam. Dále občanská společnost také hraje nezastupitelnou úlohu. Je třeba vést aktivní dialog mezi nevládními společnostmi a vládou. Je třeba, aby byly politické procesy transparentní, aby bylo méně korupce a více důvěry. Pátým prvkem jsou základní práva, která jsou zakotvena v právních rámcích veškerých zemí rozšíření. Pokud ale jde o praktickou implementaci, ta často v některých oblastech není uspokojivá. Týká se to například svobody vyjadřování a svobody médií. Tam je situace zvláště znepokojivá. Média totiž hrají naprosto klíčovou úlohu v tomto regionu a svobodná a nezávislá média mohou přimět vládu k zodpovědnosti a proto i komise podporuje další iniciativy, které mají zaručit nezávislost, pluralitu a ekonomickou udržitelnost sektoru médií v zemích západního Balkánu. Šestá oblast se týká vzájemného smíření trvalá stabilita na západním Balkáně vyžaduje úsilí o smíření a dobré sousedské vztahy. Nyní je potřeba zabývat se všemi překážkami, které ještě neumožňují úplné smíření. Pokud se podíváme například na dialog Srbska a Kosova, tak tam je historická příležitost nalézt trvalé řešení celého problému Eh, kterým ten region velmi dlouho trpěl. A nezapomínejme, že samotná evropská integrace začala po té nejničivější válce v historii eh, lidstva. Evropská unie vlastně vyrostla na popelu té eh, druhé světové války. Avšak samozřejmě nešlo tam o to, že by se nějak popírala minulost nebo že bychom nebyli schopni přijmout za ní zodpovědnost. Nyní je ale čas eh, otočit eh, stránku, z historie se učit, ale budovat eh, společně lepší budoucnost. A proto je tak důležité využít té nové dynamiky ve vztazích Evropské unie a zemí západního Balkánu, tak, abychom postoupili ku předu, jak pokud jde o smíření, tak i další oblasti. A nyní bych ještě chtěl pohovořit o hospodářství. Tam je také celá řada problémů. Nedostatek práce přiměl mnoho lidí k migraci. Často v hospodářství panuje nekalá hospodářská soutěž, to zase negativně ovlivňuje dovednosti pracujících a kvalitu pracovních míst. A v řadě zemí je třeba provést eh, reformy, to znamená přejít od ekonomiky, která se opírá o remitence a spotřebu na ekonomiku opírající se o investice a export. My eh, samozřejmě eh, v řadě těch, eh, s řadou těch zemí máme uzavřené programy ekonomických reform. Součástí je i zlepšování podnikatelského prostředí, je třeba provést restrukturalizaci státem vlastněných podniků, pozemkovou reformu a také zlepšit fungování finančního sektoru. Zároveň je zde vystupňování ten regionální proces ve formě Berlín Plus. To je jakýsi e, nový e, prvek, který posiluje integraci, například e, projekty v oblasti konektivity a prostřednictvím regionálních ekonomických oblastí. A samozřejmě komise veškeré tyto procesy maximálně podporuje. Dnes dopoledne jsme vedli diskusi o EPA a o tom, jak to funguje. Rád bych také zmínil že máme i hodně zdrojů, které jdou do zajištění konektivity. V nadcházejících měsících komise zintenzivní své úsilí, ale doufám, že se k nám připojí i další evropské instituce. Nyní opravdu potřebujeme, aby zabrali také ty země západního Balkánu samotné, aby se skutečně snažili eh, zlepšit to, co je ještě třeba zlepšit. Zmínil jsem oblast eh, práva, ale jsou zde i další oblasti. Je důležité, aby země plnily podmínky přístupového procesu. V tomto ohledu bude rok 2018 naprosto klíčový. Komise eh, pracuje na strategii pro důvěryhodnou eh, perspektivu rozšíření pro země západního Balkánu. Strategii přijmeme v únoru 2018 a potom v dubnu 2018 budeme mít ten obvyklý eh, balíček eh, hodnocení, kde tedy zhodnotíme, jak na tom jednotlivé země jsou a kde by měly být, aby se skutečně mohly na vstup odpovědně připravit. A v červnu Poté tedy o tom budeme znovu diskutovat, ale ještě předtím se v Sofii uskuteční velice důležitý summit EU země západního Balkánu. Bude to v květnu 2018. To bude také důležitý prvek celého procesu. Vážení členové, je zřejmé, že všechny instituce velice usilovně pracují v tomto eh, smyslu a na tomto cíli a já bych proto chtěl země západního Balkánu velice silně podpořit, aby nepřišli o tu příležitost, která se nyní nabízí. A samozřejmě je jasné, že Evropský parlament a národní parlamenty členských států vás budou podporovat a důležité ale je i, aby se zapojili i samotné parlamenty zemí západního Balkánu, aby využili ten nový impuls, aby využili ty příležitosti, které se nyní těmto zemím nabízejí. Děkuji za pozornost. Děkuji panu Danielsonovi za jeho úvodní vystoupení. A teď, abychom mohli zahájit naši dnešní debatu, se obracím na naše kolegy z zemí západního Balkánu. Jak už bylo domluveno s předstihem, tak eh, každý z těch šesti parlamentů, které jsou tady zastoupeny, má pět minut na své úvodní vystoupení. A teď tedy dávám slovo těmto zástupcům budeme postupovat eh, v abecedním pořadí a tím pádem jako první bude mluvit pan Taulant Pala, který je členem výboru pro evropskou integraci albánského parlamentu. Prosím. Děkuji. Pane předsedo, já bych chtěl poděkovat osobně vám za eh, vaši angažovanost eh, této oblasti. Chtěl poděkovat celé řadě dalších kolegů tady v Evropském parlamentu, jako je pan Kukan, pan Fleckenstein, pan Pecula, Bostenáru. Asi eh, nemohu tady uvést všechna jména, ale je eh, dobře, že udržujete pozornost na oblasti západního Balkánu a chtěl poděkovat také předsedovi parlamentu Tajaného za to, že organizoval tento kulatý stůl. Členství v EU je eh, v hlavním zájmu Albánie. Opírá se to o velmi široký politický koncensus v zemi. Plná integrace Albánie do EU je považována za nejlepší, ale také jedinou alternativu, která by přinesla stabilní demokracii, rozvinutou ekonomiku a také větší bezpečnost. Albánský parlament přijal konkrétní opatření, která by měla vyřešit doporučení Evropské komise ze zprávy za roky 2015 a 2016, které samozřejmě také souvisejí s podmínkami pro zahání předstupních rozhovorů. Máme také akční plán, kde je uvedeno pět cílů a ta příslušná opatření. Albánský parlament v rámci reformy justice považuje za nezbytné, abychom postoupili touto reformní agendou. A v tomto smyslu jsme jednohlasně přijali změny ústavy a celkem 13 zákonů týkající se reformy justice. A nadále budeme pokračovat s přípravou asi dalších 14 zákonů, které s tím také souvisejí. Další posílení politického dialogu mezi parlamentní většinou a opozicí je i nadále prioritou. Tento dialog se uskutečnil například v květnu a vedlo to ke zlepšení politického klimatu v zemi. Pokroku jsme dosáhli také v posilování legislativní role parlamentu kontroly vlády parlamentem a také se zlepšila administrativní kapacita parlamentu. Rada pro asociaci a stabilizaci, která se konala minulý týden tady v Bruselu, uznala roli Albánie v regionu jako aktivního partnera. Rada pro přidružení a stabilizaci také zabývala dalšími regionálními iniciativami v Jižní Východní Evropě a dobrými sousedskými vztahy. vztahy. Evropská unie zopakovala, že dobré sousedské vztahy a regionální stabilita jsou základními prvky stabilizace a procesu přidržování Albánie. Chce konstruktivně eh, komunikovat se všemi sousedy v regionu a také v současnosti hrajeme důležitou roli v implementaci dvou iniciativ týkajících se západního Balkánu. Je to Úřad pro spolupráci mládeže a potom je to Balkánský fond. Obě tyto iniciativy by měly zlepšit spolupráci a interakci mezi účastnickými státy a zlepšit také eh, mezilidské kontakty, zejména u mladých lidí, tak, aby to měly pozitivní dopad zejména na účast občanské společnosti a provádění regionální agendy. Stejně tak spolupracujeme i na hospodářských iniciativách. Vážení kolegové, eh, hlavní věc, kterou jsem tady chtěl říct, je to, že jsme dosáhli velkého pokroku, že se bývalého postkolistického státu jsme se stali eh, řádným demokratickým státem. Děkujeme, nebo vděčíme Evropské unii mnoho za technickou a politickou podporu. Usilujeme o to, abychom se stali součástí Evropského společenství národů, sdílíme eh, hodnoty, jako je právní stát a demokracie a albanští voliči nám jednohlasně eh, říkají, že to také chtějí a proto je úkolem vlády toho eh, dosáhnout. My doufáme, že získáme vaši podporu příští rok na jaře a že budeme moci přejít do další fáze na této cestě a že se jednou staneme řádnými členy Evropské unie. To bylo přesně pět minut. Děkuji vám. A teď je... Teď chci dát slovo předsedovi, pardon, předsedkyni eh, dolní komoře bosenského parlamentu paní Borjaně Kryšto. Dámy a pánové, já bych chtěl eh, vystoupit eh, jménem našeho parlamentu. chtěl bych poděkovat za pozvání na toto zasedání a všechny vás chceli srdečně pozdravit. Různé iniciativy, jakož i různé kulaté stoly na vysoké úrovni, které se zabývaly integračním procesem do Evropské unie na západním Balkáně, jsou ukazatelem toho, že Evropská unie má eh, v úmyslu eh, usnadnit eh, integraci západobalkánských států. Na základě toho vznikla, vznikl seznam priorit a my chceme přispět k budování míru, bezpečnosti a prosperity v tomto regionu. Už jsme dosáhli eh, významného pokroku, například eh, jsme už eh, předložili naši žádost o členství v EU v loňském roce a také jsme důkladně zodpověděli na dotazník Evropské komise a jsem přesvědčen o tom také, že se nám podaří dokončit ty zbývající otázky, které ještě nebyly zodpovězeny. Přijeli jsme také reformní program, který vedl k celé řadě opatření a akčních plánů. Nicméně v důsledku nedostatku politické vůle a důvěry mezi jednotlivými komunitami eh, v Bosně a Hercegovině teď eh, čelíme určité stagnaci při přijímání reformních kroků a tedy zbržuje i naše, naše cestu do Evropské unie. Přes všechny výzvy ale e, jsme jednotní v otázce budoucího členství v EU. To je naší vizí do budoucna. Je důležité, aby k tomu došlo. Chápeme, že musíme usilovně pracovat e, na zavádění reform, musíme usilovat o harmonizaci Eh, s Evropskou unie, chceme koordinovat eh, úsilí všech eh, orgánů v Bosně a Hercegovině, chceme také reformovat volební zákon v souladu s rozhodnutím ústavního soudu a bojovat proti organizovanému zločinu a terorismu. V tomto okamžiku se nacházíme ve fázi předvolební kampaně, takže to není úplně období příznivé pro přijímání takto radikálních reform ale snažíme se, aspoň v těch nalavých případech, dosáhnout dohody. A doufáme, že přijetí eh, například daňové reformy by mohlo vést k zlepšení hospodářské situace. Eh, pořád ještě eh, řešíme velké břemeno, což je nedostatečný volební zákon. Musíme to velmi naléhavě vyřešit a doufáme, že do konce tohoto roku se nám podaří prostřednictvím dialogu eh, demonstrovat, že Bosna Hercegovina je rovnoprávný společenství tří komunit, které v ní žijí a že nalezneme nějaké eh, správné řešení. Musíme samozřejmě řešit i podobné výzvy, jako Evropská unie, jako je Brexit, migrace, separatismus. Eh, doufáme, že se nám eh, podaří eh, přistoupit společně s ostatními státy západního Balkánu ve stejné době, protože by to bylo logické. A podobně jako naši sousedé jsme orientováni na, do Evropské unie. I my máme evropské hodnoty a proto je v tomto hledu nezbytné, abychom udržovali dobré sousedské vztahy se státy, které jsou v našem sousedství, to je klíč pro mír a stabilitu v této části evropského kontinentu. Diplomacie a politické dohody musí mít vždy eh, prioritu. Doufám, že eh, dostatečně využijeme toho nadcházejícího období, abychom zajistili, že Bosna a Hercegovina bude Tátem, který zajišťuje bezpečnost eh, všem eh, svým třem eh, společenstvím a že můžeme přispět k udržování míru, stability a bezpečnosti v této části Evropy. The next Děkuji. Dalším řečníkem je za kosovský parlament pan Memli Kvazniky. Honorable chair, uh... Vážený pane předsedo, dámy a pánové, kolegové z parlamentu západobalkánských států, neobod mi dovolte, abych eh, řekl, že si vážíme tohoto setkání. Myslím si, že to velmi důležité fórum, které doufáme, že bude pokračovat i v nadcházejících letech, protože nám dává příležitost eh, přímo debatovat nejenom s úředníky v Bruselu, ale také mít možnost srovnat eh, dosažený pokrok s ostatními státy v tomto regionu. Pro evropskou integraci Kosova je eh, velmi důležité vedení politické debaty a eh, debatujeme o tématech, která jsou proto relevantní. Nemůžu tady asi se dotknout všech aspektů vztahů s Evropskou unii, ale chtěl bych zdůraznit ty nejdůležitější. Na úvod bych chtěl upozornit na důležitost jasné vyhlídky členství pro členství v EU pro Kosovo, podobně jako je to i pro ostatní státy. V projevu o stavu Unie Jean-Claude Juncker znovu potvrdil tuto vyhlídku a potvrdil tu strategii pro příští rok. My doufáme, že máme tuto naději, nebo protože nedostatek této naděje na budoucí členství by bylo škodlivé pro naše reformní úsilí. V Kosovu jsme měli předčasné volby, potom děkola místních voleb, které skončily minulý týden. Nicméně přes změnu parlamentu a složení místních úřadů, to odhodlání integrovat se do Evropské unie zůstává nezměněno, žádnou alternativu to nemá. Integrační proces je klíčovou prioritou pro všechny naše instituce a zejména provádění dohody o předružení a stabilitě, ale také nám jde o zajištění svobody pohybu občanů Kosova v šengenském prostoru, odstranění vízové povinnosti. Hlavní dohody o předružení. Eh, pokračuje volební proces, eh, možná trochu zdržel provádění této agendy, protože volby nejsou nikdy moc vhodné pro provádění reform, ale vláda se zabývá implementací těchto reform eh, velmi intenzivně. Diskutujeme o prioritách, které by se měly promítnout do našeho programu na příští rok. A chceme o tom diskutovat také s Evropskou komisí, abychom Eh, mohli společně se dohodnout na těchto konkrétních opatřeních. Myslím si, že to bude nezbytné také proto, abychom eh, v dohledné budoucnosti získali status kandidátské země. A samozřejmě budeme koordinovat naše práci s evropskými institucemi a s dalšími státy. Uvolnění vízového styku je naléhavé, potřeba najít řešení a překonat eh, tu současnou zablokovanou situaci. To totiž není dobré pro kosovské občany, zejména pro ty mladé, kteří nechápou všechny ty komplikace, které ten proces držují. Po zvolení nové vlády byla jmenována nová komise a my doufáme, že práce této komise bude brzy skončena. Chceme také prokázat naše odhodlání zlepšit výsledky boji proti organizovanému zločinu a korupci Chceme také říci, že Kosovo je jedno z nejspěšnějších zemí v regionu při eh, řízení migrace. Nicméně chci zopakovat, že naši občané si zaslouží, aby mohli svobodně cestovat v šengenském prostoru a nebyli eh, považovány za outsidery, protože všechny ostatní státy tuto možnost mají již dlouhá léta. Co se týče regionální spolupráce, my eh, chceme dále rozvíjet sousedské vztahy Protože si myslím, že to je ve prospěch všech eh, států rovným eh, dílem. Vítáme výsledky summitu z Terstu, které přistýpily, že se odstraní překážky obchodu. Co se týče účasti v regionálních programech, my jsme v roce 2017 ratifikovali dohody s Západobalkánským bankanem a s tím úřadem pro mládež. Máme pořád problémy se překážkami neuznání našeho statusu ze strany Srbska a Bosny a Hercegoviny. Doufáme, že pokračování toho dialogu situace zlepší. Pořád máme problémy s implementací v některých oblastech, nicméně věříme, že tento dialog musí mít jasný daný časový rámec. Doufáme, že z něho sejde i naděje na normalizaci našich vzájemných vztahů. Co ještě na závěr poděkovat všem eh, poslancům Evropského, posl- Evropského parlamentu a Evropské komisi za podporu, kterou jste v minulosti vyjádřili Kosovo a kosovským institucím, ale chci ještě jednou zopakovat, že bychom měli mít jasnou vyhlídku nebo aspoň vnímání této jasné vyhlídky. To je pro nás důležité, abychom mohli udržet to nadšení pro další integraci. Thank you, Mr. Now... Děkuji vám. A nyní dám slovo panu Artanu Grubimu, který je předsedou výboru pro evropské záležitosti eh, parlamentu bývalé Jugoslávské republiky Makedonie. Ah, thank you. Thank you very much. Distinguished chairman of the committee. Vážený eh, pane předsedo eh, výboru pro eh, zahraniční záležitosti, vážený pane Danielsene, vážený zástupci parlamentu členských zemí a regionálních zemí. Děkuji vám za pozvání i za uspořádání této konference. Děkuji vám za to, že jste nás všichni schromáždili v, této, v tomto společném parlamentu, kam také patříme my všichni zástupci zemí západního Balkánu. Také vám chci u této příležitosti eh, prezentovat tu, ten příběh, který je spojen s budováním Makedonie. Začnu rokem 2005. Před 12 eh, lety jsme získali statut kandidátské země. A 12 e, let, e, před 12 lety jsme čekali ve stejné místnosti, ve stejné čekárně. V roce 2009 e, jsme získali liberalizaci víz, což zatím tedy nebylo uděleno Kosovu, protože jsme všichni Evropané měli by ho mít. A nyní máme tedy případ eh, sui generis. Máme podmíněné doporučení k zahájení přístupových jednání, které, která povedou k členství v Evropské unii. Ale dovolte, aby začal ujištěním, že všichni, eh, kteří zastupujeme eh, Makedonii, Makedonskou republiku, ať už vláda nebo opozice, eh, podporujeme tento proces a naším hlavním nebo základním prioritám patří členství v NATO a v Evropské unii. Chceme zemí, která chce rozvíjet, chceme být zemí, která chce rozvíjet dobré vztahy se všemi sousedy a chceme také Makedonii otevřenou světu. Proces Eh, plnění domácích úkolů, které jsme od vás dostali, jsme eh, zahájili důvěryhodnými, svobodnými a demokratickými volbami, eh, které byly všeobecně schváleny a přijaty. A lidé se plně vyjádřili, aby Makedonská republika pokračovala na nastoupené cestě nadále se soustředujeme na eh, realizaci výsledků eh, všech těch závazků, eh, které jsme přijali na sebe zde v Bruselu. Máme tedy nový úřad státního zástupce, který byl tento týden zvolen. Schválili jsme řadu zákonů, Eh, pro spravedlnost, například eh, ochrana obětí mm, nebo eh, justiční rada. Dále jsme přijali také administrativní zákony, ale zároveň řadu restriktivních opatření. Do konce tohoto roku dokončíme jmenování velvyslanců a zvolíme také ústavní soudce. Všechny tyto reformy a úkoly, které patří k našim domácím úkolům, uložení vámi, budou do prosince splněny a očekáváme, že ta podmíněnost našeho pozvání k vstupnímu jednání eh, pomine. Současně s tím budujeme udržitelný politický dialog a konsenzus na všech těch věcech, o kterých jsem hovořil. Tím se přiblížíme Evropské unie v oblasti právního státu, svobody, médií, boje proti organizovanému zločinu, občanské společnosti a dobrých sousedských vztahů. Pokud se týče naší spolupráce eh, v, v rámci a duchu dobrých sousedských vztahů, eh, náš parlament do konce roku splní příslušnou, příslušný zákon, tedy přijme příslušný zákon vůči eh, Bulharsku a jsme přesvědčeni, že to tež bude možné eh, dosáhnout vůči Albánii a Řecku. Čili očekáváme, že všechno se splní. Tím, že na tom pracujeme, eh, se blížíme k základnímu úkolu a to je obnova důvěry občanů v instituce, obnova dobrých vztahů se všemi sousedy. Já zde vidím kolegy ze Srbska, Albánie, z Kosava, s nimiž máme příkladné vztahy a já jim tedy děkuji za jejich veškerý, veškerou podporu. Evropská unie bez nás nebude úplná. E, my, Makedonci, jsme dostali druhou šanci, politické strany, média, nevládní organizace. Takže prosím, pomozte nám, neboť všechny tyto úspěchy jsou dosažitelné pouze společně. Eh, dejte nám datum, stanovte nám datum pro zahájení přístupových jednání a pokračujeme ve společném duchu. Děkujeme. Děkuji vám. Nyní je čas eh, na pana Andriana Vuksanoviče, který je předseda eh, Výboru pro evropskou integraci Černohorského parlamentu. Eh, vážený pane předsedo, vážení přítomní, já bych chtěl vyjádřit eh, své potěšení z toho, že se mohu účastnit právě dnes eh, tohoto zasedání. A také musím říct, mě potěšila včerejší slova pana Charlesa Tanoka. Zazněla mnoha slova chvály a e, opravdu nás potěšilo toto slyšet. Také bych zdůraznil dopis pana Junkera, který poprvé naznačil datum členství Srbska a Černé hory pro členství. My doufáme, že na to budeme zralí ještě dříve, ještě tedy před rokem 2025, když doufáme, budeme schopni být rovnocennými členy. Taky eh, chci říci, že eh, nám vyhovuje princip regate, nikoli princip konvoje. My jsme připraveni jakkoliv pomáhat eh, našim sousedům na jejich evropské cestě, ale každá země by měla být posuzována individuálně podle svých výsledků. A myslím si, že nepomůže e, situaci, jestliže my třeba e, podmínky splníme dříve a pak budeme muset čekat, e, čekat na další. Také považujeme za závazek berlínský proces a také věříme, že jde vlastně o jeden projev péče, kterou Evropská unie věnuje Bal- západnímu Balkánu. Také jsme pro systém Berlin Plus, jak o tom hovořil minister zahraničí Sigmar Gabriel, Spolkové republiky Německo. Eh, bez dobré infrastruktury se nedají plnohodnotně budovat dobré eh, sousedské vztahy. Eh, také se těšíme na návštěvu bulharského prezidenta. Černá hora eh, je považována za eh, vůdčí zemi přibližování se Evropě. Eh, my jsme už uzavřeli provizorně několik kapitol jednání. A já jsem rád, že mohu říci, že naše nastoupená cesta směrem k Evropě je vnímána konsensuálně mezi vládou a opozicí v naší zemi. Proč je právě Černá hora tak úspěšná na evropské cestě? Je to proto, že my jsme vždycky byli součástí řešení, nikoli příčinou problému. My nejsme ještě členy Unie, ale Každopádně žijeme evropskými hodnotami a já vám uvedu příklad. Během tragických válečných let eh, jsme jako jediná země udrželi v našich hranicích mír. Jsme sice malá země geograficky, ale přijali jsme vysoké počty uprchlíků, takže jsme vlastně eh, projevili eh, toleranci a otevřenost v době války a krize. Je to 11 let, co jsme obnovili svou nezávislost a to je vždycky dramatická záležitost. Eh, také chci připomenout, že jsme jednou z mála zemí, které mají velice dobré vztahy se všemi svými sousedy. A také bych připomněl, že respektujeme práva menšin Eh, například také chorvatské menšiny v Černé hoře. A musíme říci, že eh, tuto vstřícnost nám menšiny oplácejí eh, tím, že podporují naši suverenitu. Čili to je příklad toho, jak žijeme evropskými hodnotami. A teď eh, tyto hodnoty se snažíme zabudovat do institucí. To chceme udělat a hm, také potřebujeme vaši pomoc, pomoc eh, našich eh, permanentních partnerů a jsme vám za to všechno vděční. Děkuji. A v neposlední řadě není pan Milorad Mijatovič, který je zástupcem Výboru pro zahraniční záležitosti Srbského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, kolegové, je mi velkou ctí a potěšením, že vás mohu oslovit jménem Národního shromáždění Srbské republiky. Já chci zdůraznit, že Srbská republika se účastní všech zasedání, které se týkají regionální spolupráce na západním Balkáně. Je to pro nás eh, důležité a eh, de facto je to jedna z našich strategických priorit. Srbsko stejně jako další země regionu se vydala cestou zlepšování vzájemné spolupráce a účasti v regionálních organizacích a iniciativ piva, stejně jako při naplňování podepsaných smluv a dohod. Chtěli bychom, aby náš region byl regionem stability. Na tom spolupracujeme všichni, zejména s ohledem na to, že od otevření evropské perspektivy poprvé v červnu 2003 Získali jsme také eh, datum, A to rok 2025 jako možné, možný rok členství Srbska, Černé hory a pravděpodobně celého západního Balkánu. Toto je zásadní bod naší budoucnosti. Vstup do Evropské unie je strategickým cílem Srbské republiky a o tom není pochyb. Já bych chtěl zdůraznit, že v Národním shromáždění Srbské republiky eh, dnes převládá většinová podpora pro členství v Unii, zhruba 86 eh, v Národním shromáždění souhlasí s procesem integrace do Evropské unie který je procesem vnitřních reform, vedoucích k vytvoření stabilních demokratických institucí a tržního hospodářství. Eh, o tom procesu bych chtěl říct několik slov. Srbsko začalo vyjednávat eh, v roce 2014 a v prosinci 2015 eh, byly otevřeny první vyjednávací kapitoly v počtu 10 a dvě byly předběžně uzavřeny. Očekáváme a doufám, že do konce roku budou otevřeny další tři kapitoly a celý proces by se měl urychlit, protože respektive pokud budeme profesionálně, strategicky a podobně připraveni plnit tento proces a plnit závazky z něho vyplývající. Jak víte, berlínský proces otevřel eh, novou perspektivu pro celý region. Pro nás je nejdůležitější eh, navzájem se shodnout a spolupracovat, zejména na budování infrastruktury a ekonomiky a taktéž prostřednictvím mládežnické spolupráce, rozvoje ekonomiky a životní eh, úrovně. To by mělo patřit k našim hlavním úkolům, vzhledem k tomu, eh, jak eh, masivnímu odlivu mládeže čelíme v poslední době. To je v podstatě jeden z hlavních problémů našeho regionu a souvisí to s potřebou implementovat nezbytné reformy a vydat se na cestu prosperity. Udržet mládež, to by měl být náš hlavní úkol a proto je tak důležité spolupracovat přeshraničně, také prostřednictvím nebo s podporou fondu IPA. Vzhledem k dosávadnímu rozšiřování Unie víme, že jde o silnici s dvousměrným provozem. Členské země mají eh, přispívat eh, k pokroku a ekonomickému rozvoji eh, celé Unie a ta bude naopak zejména stabilizovat a ekonomicky a politicky náš, náš region. Thank you, Mr. Děkuji mnohokrát, Pane Mijatoviči, poté, co jsme si vyslechli hlas Západního Balkánu, se nyní obracíme na zástupce národních parlamentů. Nyní tedy eh, před eh, současného a budoucího eh, předsednictví. Dále dáme slovo také našim členům, tedy členům Evropského parlamentu, kteří se zabývají zeměmi západního Balkánu a také Evropské službě pro vnější činnost. Jako první bude hovořit paní Kajpentus Rosimanus, která je zástupkyní předsedy výboru pro zahraniční záležitosti estonského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Vaše výslovnost byla skvělá. Vážení členové Evropského parlamentu, vážení kolegové z národních parlamentů, chtěla bych vám poděkovat za diskusi, kterou zde dnes vedeme. Já pocházím ze země, která tedy v současnosti předsedá Radě Evropské unie, ale také provedla veškeré reformy a nadále podporujeme politiku otevřených dveří do Evropské unie. Když ten proces někdy je pomalejší, než bychom čekali, tak je potřeba jít ku předu i po malých krůčcích. Perspektiva rozšíření je zcela jistě jedním z nejdůležitějších nástrojů pro podporu reform a evropských hodnot v těch eh, zemích, které usilují o vstup do Unie. Priority estonského předsednictví byly například eh, otevřené a inovativní hospodářství, digitální a udržitelná Evropa, ale jednou z našich hlavních priorit je také bezpečná Evropa. Myslíme si, že dlouhodobě si nelze představit, že tohoto cíle budeme moci dosáhnout bez účasti zemí západního Balkánu. Stačí se podívat na mapu Evropy, aby bylo zřejmé, že budoucnost těchto zemí je v Evropské unii. Stabilita zemí západního Balkánu je součástí stability celé Evropy. A jak víme, tak také stability mnohem širší. Možná, že někdo dokáže popsat, jak by Evropská unie byla úspěšná, nebo mohla být úspěšná, přestože by se do ní nezačlenily země západního Balkánu. Protože co kdyby se tyto země najednou rozhodly jít jinou cestou? Určitě zde jsou určití aktéři, kteří by to přivítali. Já jsem již zmínila jednu věc, kterou je třeba znovu zdůraznit a to je to, že z těch diskusí o rozšiřování zmizelo nebo nehovoří se dostatečně o té dimenzi bezpečnosti, která je velice důležitá a neměli bychom znovu opakovat chyby v minulosti, pokud jde o bezpečnost. Jsou zde i jiné výzvy. Migrační krize, teroristické útoky. To vše ukazuje, jak důležitá je úzká spolupráce a společné nacházení udržitelných řešení. Estonsko podporuje rozšíření a také to, aby země západního Balkánu měly vyhlídky na vstup do Evropské unie. Já bych se nyní chtěla podívat na ty jednotlivé země a na jejich eh, současný, současnou situaci. Evrop, estonské předsednictví postoupilo k, v otázce Montenegra a Srb, eh, Černé hory a Srbska. Eh, pokud tady jde o přístupový proces a doufáme, že ještě se podaří otevřít nové přístupové kapitoly s oběma těmito kandidátskými zeměmi. Mělo být o dvě kapitoly s Černou horou a tři kapitoly se Srbskem. Podporujeme také vývoj v bývalé Jugoslávské republice Makedonie, kde se nová vláda zavázala k euroatlantické integraci. Dále Albánie. Zde vítáme připravenost vlády k hmatatelným pokrokům dosáhnout změn například v oblasti justiční reformy a boje proti organizovanému zločinu, což je nezbytnou podmínkou pro zahájení předstupních jednání. Bosna a Hercegovina. Očekáváme, že tato země provede ještě více reform. A pokud jde o Kosovo, estonské předsednictví doufá, že i nová vláda se hlouběji pustí do těch reform a čekáme také, že Kosovo splní těch několik posledních podmínek nutných pro vízovou liberalizaci. Doufáme také, že se prohloubí dialog Prištiny a Bělehradu, který Evropská unie facilituje. Za předsednictví vítáme plán komise předložit strategii evropského rozšiřování v zemích západního Balkánu do budoucnosti. Mělo by to předložení té strategie dojít v únoru příštího roku. A ta strategie spolu s tím každoročním rozšiřovacím balíčkem, který bude zveřejněn v Dubnu, vytvoří důležitý impuls pro zintenzivnění evropské politiky rozšiřování a doufáme, že to povede k rozhodnutí o zahájení přístupových jednání s bývalou Jugoslávskou republikou Makedonie a také s Albánií. Estonské předsednictví zdůrazňuje hodnotu evropského rozšiřování samozřejmě také důležitost strategických komunikací v regionu. Také je třeba v regionu zvýšit povědomí o Evropské unie. A ještě jednou bych ráda pohovořila o estonské zkušenosti. Myslím si, že bychom neměli podceňovat možné dopady eh, přátelské eh, politické rétoriky v zemích západního Balkánu, protože pokud budeme se omezovat na nějaké technokratické projevy, tak to ničemu příliš nepomůže. Takže eh, vedle pomoci jednotek pro strategickou komunikaci je to i jaksi náš úkol. I my musíme dbát na to, jakým způsobem se vyjadřujeme. Děkuji. Děkuji, vážená estonská kolegyně. A nyní pan Christo Kačev, který je členem výboru pro zahraniční záležitosti eh, bulharského parlamentu. Děkuji, pane předsedo, vážení členové Evropského národních parlamentů, dámy a pánové. Já jsem velice rád, že zde mohu hovořit eh, nejen za budoucí bulharské předsednictví, ale také jakožto představitel balkánské země, která je členem Evropské unie. To je, myslím, pro země západního Balkánu, které ještě nejsou členy, velice důležité. V současnosti samozřejmě potřebujeme větší stabilitu, bezpečnost a solidaritu. A naše čtyři hlavní priority, jakožto předsednictví, budou budoucnost evropských lidí, hospodářská a sociální koheze, konektivita, bezpečnost a stabilita v jednotné Evropě, digitální hospodářství a dovednosti pro budoucnost. Důležité je, abychom zodpovědnost převzali na všech stranách, ale proto musíme zemím západního Balkánu poskytnout také výhled na to, že se mohou stát členy Evropské unie, protože to je hlavní hnacím motorem těch reform. Alternativa pro země západního Balkánu zde v podstatě není. Musí se stát součástí evropského projektu. A musí dokončit přechod na fungující tržní ekonomiku, tak aby se dokázali e, vyrovnat e, s požadavky jednotného trhu. Důležité je samozřejmě také bojovat proti korupci, organizovanému zločinu, reformovat soudní systémy a musí také sdílet naše společné hodnoty svobody, demokracie a rovnosti. Zdůrazňujeme také potřebu dobrých sousedských vztahů a inkluzivní regionální spolupráci. V celém regionu se politické prostředí musí zaměřit na budoucnost, na nové, regi- na nové generace. Což rovněž eh, přispěje k tomu, že se tento region lépe vyrovná s bolestnými vztahy z minulosti. A nedávná aktivita Makedonie je toho příkladem a měl by to být inspirace i pro další země regionu. V roce 2018 budeme eh, hostit eh, summit EU země západního Balkánu. Předsedat bude pan Donald Tusk. A bulharské předsednictví se zaměří právě na evropskou per, pro perspektivu pro země západního Balkánu a na konektivitu. Konektivita jak v oblasti digitální, tak v oblasti dopravní a ta je naprosto důležitá pro povzbuzení investic v tomto regionu. Je to důležité pro propojení zemí západního Balkánu mezi sebou, tak pro propojení eh, se zeměmi Evropské unie. Problematické jsou v současnosti například náklady na roaming a přijetí cestovní mapy pro snižování poplatků za roaming. To bude právě jedno z témat toho sofijského summitu. A prospěch by z toho měli mít jak občané Evropské unie, tak občané zemí západního Balkánu. Pan Juncker o tom také hovořil ve svém projevu o budoucnosti Evropské unie a my bychom v květnu roku 2018 eh, měli tedy mít k dispozici tu strategii pro vstup eh, Černé hory a Srbska do Evropské unie, které ale samozřejmě musí ještě provést řadu reform, zaručit eh, základní práva, provést eh, justiční reformu a tak dále. Je samozřejmé, že ten eh, přístupový proces je velice individuální pro ty jednotlivé země a měl by se opírat o zásluhy a pokrok, kterého ta která země dosáhla, aby to celé bylo důvěryhodné. Hovořilo se také o otevření nových vyjednávacích kapitol s Černou horou a se Srbskem, dále Doufáme, že i v Makedonii nová vláda provede řadu reform a splní podmínky pro zahájení oficiálních jednání. Věříme, že také Albánie je schopná provést reformy, které ji otevřou cestu pro rozhodnutí o tom, že chce přistoupit do Evropské unie. A souhlasíme také s rámcem pro vstup Bosny a Hercegoviny. Poté, co tedy bude vyplněn ten dotazník Evropské komise, díky kterému se podaří zhodnotit pokrok jednotlivých zemí. Důležitá bude také vízová liberalizace pro občany zemí západního Balkánu. Velice důležité je také zajistit stabilitu a prosperitu, která posílí bezpečnost nejen celého regionu, ale také Evropské unie jako takové. Thank you dear colleague from Bulgaria. We now come to the chair. Děkuji a teď se dostáváme k předsedovi pracovní skupiny pro západní Balkán tohoto výboru a jeho předsedou je Eduard Kukan. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl pozdravit všechny poslance, kteří se účastní této mezinárodní konference tady na tomto místě a v tomto okamžiku. Nechtěl bych teď eh, šířit ten povinný optimismus, ale myslím si, že mohu eh, všechny ujistit o tom, že ten integrační proces nabírá na rychlosti vzhledem k tomu reformnímu procesu, který probíhá v těchto zemích. A víme, že vlády těchto zemích jsou čím dál tím víc zaměřují na přijímání reform. Myslím si, že nadcházející předsednictví budou věnovat další eh, dodatečnou pozornost vývoji. Já jsem naslouchal také předchozímu řečníkovi z bulharského parlamentu. Myslím, že oni mají velmi vážně v úmyslu postoupit eh, s integrací. My tedy vaše ujištění bereme také velmi vážně. Myslím, že řada nadcházejících předsednictví pochází eh, buď ze samého regionu, nebo to je Rakousko, které má také velké zkušenosti s tímto regionem. A proto si myslíme, že tato očekávání jsou oprávněná. Takže prosím, Snažte se. Několik kol voleb eh, se v posledním roce konalo v těchto zemích, v některých zemích se pokračovalo v provádění reform. Dvě země v tom eh, přístupovém procesu postoupily a je také asi důležité říci, že z EU přichází důležité signály, někteří z vás o tom hovořili. Například to byla slova předsedy komise ve projevu o stavu Unie. A já doufám, že ta atmosféra eh, povede k tomu, že i další země v regionu ta jednání zahájí v průběhu příštího roku. Je potřeba se ale zaměřit na provádění reform. Je tady pořád řada překážek a ty se musí odstranit. Všechny země mají problém s korupcí a s organizovaným zločinem. V mnoha případech se zhoršuje svoboda médií a oslabují se demokratické instituce, tedy problém s právním státem nebo nedostatečnou politickou kulturou. To také může vést k destabilizaci, může to narušit reformní proces a v některých případech to brání integraci úplně. Čímž se dostávám k otázce, jaké jsou vyhlídky tohoto procesu v příštím období. Když se podíváme do budoucnosti, tak eh, můžeme eh, tady uplatnit lekce z těch předchozích eh, transfer, pardon, procesů. Mělo by dojít k jasné transformaci, měli bychom mít jako cíl udržení tohoto procesu. Měli bychom to vnímat jako příležitost k demokratizaci a stabilitě tohoto regionu. Měli bychom neustále vést dialog s těmito zeměmi, ať už formálně, na politické úrovni, měli bychom také finančně podpořit reformní proces, ale měli bychom také podporovat eh, projekty mezilidského setkávání. A dále bychom měli hledat nové způsoby kontaktu, například eh, prostřednictvím propojování energetických nebo dopravních sítí. A měli bychom tak eh, zlepšit povědomí o eh, tomto regionu tím, že vytvoříme úřad vážního vyslance pro tento region. Ale samozřejmě to všechno neplatí jenom pro tu balkánskou stranu, ale platí to i pro evropskou stranu. Měli bychom tady mít jasné, jasnou vůli k prosazování těchto eh, reformy U nás vždycky tomu tak nebylo. Potýkali jsme se také s různými krizemi, které bránily integraci. V některých případech to byly velmi často interní politické krize, které vyplynuly buď z slabých demokratických institucí, nedostatečné politické kultury, nebo autoritativního vedení země. Někdy to vedlo až k bojkotům. A to znamená destabilizaci. a to integraci určitě brání. Určitě víte, o kom teď mluvím, já ze země záměrně nezmiňuji jménem. Abychom postoupili ku předu, tak musíme eh, ten závazek postoupit eh, znovu obnovit. Eh, a to platí jak pro vás, tak i pro nás. Musíme si stanovit jasné cíle, a doufám, že to bude v popředí té politické agendy. Děkuji vám, pane Kukane, a dovolte mi, abych vás pochválil za to eh, odhodlání, se kterým usilujete o integraci těchto šesti zemí. Teď se dostáváme k zástupci EAS Angelině Eichhorst. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Jsem eh, velmi ráda, že tady dnes mohu vystoupit. Dnes jsme slyšeli řadu styčných bodů a to je důležité, že tady bylo hodně společných postojů. Dovolte mi, abych tomu ještě něco přidala za sebe. Chtěla bych eh, například se zmínit o těch nových kapitolách, které se otevřely v jednání, například o migraci. Ty otevřela vysoká představitelka Mogherini. Myslím pozbudit státy západního Balkánu. Nová fáze dialogu mezi Prištinou a Bělehradem. To byla také z iniciativy vysoké představitelky. A jak už říkal Jean-Claude Juncker, tak eh, příští rok eh, by měla být přijata nová strategie. To je tedy celá řada různých příležitostí a slyšeli jsme to od zástupců současného, ale i budoucích předsednictví. Dává nám to řadu možností. Teď bude ale břemeno na členských státech a na parlamentu Chtěla bych upozornit, že samozřejmě všichni svou legitimitu rozumíme od vůle občanů. A když se podíváme na tu míru podpory integrace v těchto eh, v EU, tak je to jenom přibližně 40 Rozpětí je širší, asi od 30 do, 70, do 70 v různých zemích a je potřeba s tím dále pracovat. A myslím, že je to trochu v kontrastu s podporou, kterou Vidíme eh, v zemích, jako je Albánie, je to 86%. A nejnižší eh, míra podpory je eh, v Srbsku 49%, což je pořád, ale ještě a sklenice z poloviny plná. A proto bychom měli také si připomínat, že musíme získat na svou stranu veřejnost. A já jsem, pane předsedo, také velmi ráda, že tady dnes je tolik mladých lidí, 25%, ano, včetně pana Fleckensteina, 25% obyvatel západního Balkánu se narodilo po roce 1989 a je důležité, abychom eh, zlepšili budoucnost pro tyto mladé lidi. A stejně tak si myslím, že my tedy, my úředníci v administrativě EU a také poslanci, musí udělat všechno proto, aby ty parlamenty tady mohly dobře fungovat. A tady je ještě řada nevyřešených věcí ohledně fungování parlamentů, tím bychom se měli zabývat. Všichni Víme, jak by měla vypadat role těch vládnoucích eh, strany, ale pokud se vědomíme, kolik reform je potřeba přijmout pro úspěšné dokončení integrace, a mm, tak to vede k otázce, jestli eh, by se neměl zlepšit dialog s opozicí. Já se těším na další setkávání v těch příštích šesti měsících. Služba pro činnost eh, ráda povede dialog s mnohými z vás a doufám, že se budeme zabývat všemi těmi věcmi, o kterých tady dnes byla řeč a že se nám podaří uskutečnit i praxi. Děkuji Angelině Eichhorst. Tolik tedy k řečníkům za Národní parlament, za Evropský parlament a za Evropskou službu pro dnešní činnost. A teď můžeme zahájit diskusy. V tomto okamžiku tady Máme žádosti o slovo od 16 kolegů. Navrhl bych, abychom každé vystoupení omezili třemi minutami. A jako první chci dát slovo Knutovi Fleckensteinovi, který je zpravodajem pro Albány. Prosím, máte slovo. Děkuji, já budu mluvit německy. Nevím, jak se jaký den to máte vy, ale já mám pocit, že už jsem eh, tu debatu v minulosti někdy slyšel, proto to mohu sám říci velmi stručně. Všichni víme, že pohled na mapu stačí, abychom si uvědomili, že státy západního Balkánu jsou uprostřed Evropy a uprostřed Evropské unie. A proto musíme ukázat, jako evropské instituce, tedy Evropský parlament, že tyto státy skutečně chceme, protože ta doba, kterou potřebujeme na jednání a na prodej těch reform, trvá déle, než jsme si mysleli a bude asi trvat i dále. A my v EU musíme dávat pozor na tom, aby tento proces přibližování a integrace se nestal příliš technokratický a příliš byrokratický, aby se nevyjednávalo s zavřenými dveřmi, aby e, jsme očekávali, že potom jednoho dne budou všichni občané e, nadšeně tleskali tomu, že se zase otevírá nějaká nová kapitola. A přitom v Bělehradě na ulici nikdo neví, co to ta kapitola znamená. Neměli bychom tedy jenom někomu něco předepisovat, měli bychom pracovat také eh, u nás. Reformy eh, se musí provádět rychleji, jde o to, jak to funguje v praxi, ale my v EU také musíme eh, si zvyknout na pár věcí. Musíme být konsistentní, eh, interně i externě. Mladí lidé, kteří tam teď ukazovali ty svoje papíry, tam měli napsáno, Eh, zrušte vízovou povinnost pro Kosovo. Ano, já jsem také proto, myslím, že nejvyšší čas, abychom eh, dali jasně najevo, že je potřeba s tím postoupit, protože přesto ta země ještě musí vyřešit několik problémů, tak eh, není jediná. I tady máme země, které ještě pořád nesplnily všechny své povinnosti. A do té míry si myslím, že bychom měli být eh, jasnější. Albánie udělala eh, v oblasti reformy justice více než jiné státy, v některých případech to se ale naopak, a proto si myslím, eh, že předseda komise zmiňoval jenom dva příklady nebo eh, se nejsem jistý, jestli se mi podařilo správně pochopit, eh, co měl vlastně na mysli. A za závěr chci říct, že musíme dát najevo, že eh, chceme více mezilidských kontaktů. Chceme také lidem ukázat, že se věci vyvíjejí kupředu a proto bych byl také proto a moje politická skupina rovněž, abychom také Eh, začal vytvářet příležitosti pro zástupce z těchto zemí. A ještě poslední věta. Pokud evropští politici nebudou říkat jasně před svými vlastními voliči, že je důležité, aby státy západního Balkány patřily k nám, anebo nebyly jenom našimi sousedy, tak se nemůžeme divit, že potom ti voliči v našich zemích o tom eh, se přesvědčí velmi obtížně. Pokud skutečně jsme toho názoru, že je to prospěšné pro obě strany, tak to musíme jasně říkat a ne se neustále schovávat za nějaké průzkumy veřejného mínění. Vielen Dank, lieber Kollege. Děkuji, pane kolego Fleckensteine. A Teď eh, je řada na našich eh, hostujících řečnicích eh, z národních parlamentů a myslím, že jako první by měl dostat slovo zástupce Itálie, poněvadž hm, my máme smutek s vámi za to, že jste se nedostali na fotbalové mistrovství. Takže paní Marie Tatidej. Děkuji, pane předsedo. Ano, my jsme začali dobře, ale zkusíme to nějak napravit. Já bych chtěla poděkovat vám a také Evropskému komisaři eh, Hánovi, který zodpovídá za politiku rozšíření. A také ho chci poděkovat za odpověď na písemnou otázku, která se týkala právě politiky rozšiřování. Hovoří se tam také o tom, že je třeba, aby proces rozšiřování zůstal důvěryhodný a že je třeba posílit vztahy se zeměmi západního Balkánu a zaměřit se na modernizaci této oblasti. A Evropská unie musí dostat svým závazkům, nicméně ty snahy musí být oboustrané a vše závisí na konkrétním závazku jednotlivých aktérů, jak je vidět eh, na pozitivním příkladu Chorvatska, ale také je důležité, aby Evropská unie sama nevysílala nějaké signály, které by mohly jak si být nejasné, nebo nebylo by z nich zřejmé, zda ta perspektiva vstupu vůbec existuje. Samozřejmě je potřeba zajistit eh, právní stát, provést reformu soudnictví, reformy hospodářské, je třeba splnit kodaňská kritéria, ale důležité je zaměřit se také na občanskou společnost a veřejné mínění, jak v kandidátských zemích, tak také v členských zemích a vysvětlovat pozitivní dopady rozšiřování a větší integrace. Itálie při příležitosti červencového eh, setkání eh, v Terstu k tomu přispěla. Hovořili jsme tam hlavně o, Evrop- o dopravě a spustili jsme tam akční plán pro regionální eh, spolupráci a odstraňování překážek eh, celkové integrace. Eh, na tomto tématu je třeba pracovat neustále a je třeba, aby se to odráželo i v mediálním pokrytí a byla bych ráda, aby bulharské předsednictví obnovilo eh, praxi eh, průběžného hodnocení eh, pokroku těchto zemí. To, že nemáme žádný závěrečný dokument, tak eh, je to samozřejmě do jisté míry pochopitelné, protože jsou zde určité názorové střety, ale do budoucnosti je nutné zabývat se problematikou integrace a rozšiřování o země západního Balkánu. Po pokusu o puč eh, v Turecku a po reakci eh, prezidenta Erdoana je zvláště důležité dále již neodkládat eh, vstup zemí západního Balkánu, protože jedinou možností, jak zajistit západnímu Balkánu stabilitu a prosperitu, je začlenit je do Evropské unie. A to samozřejmě eh, je i otázkou evropské bezpečnosti, protože pouze společně můžeme bojovat proti hrozbě terorismu, řešit migrační otázku a tak dále. a zároveň je třeba také eh, vyvažovat eh, politické a hospodářské zájmy dalších aktérů. Grazie. We now come to a colleague. Děkuji. Nyní eh, Miro Kovač, eh, bývalý ministr a náš kolega z Chorvatska. Děkuji vám, pane předsedo je mi eh, skutečně potěšením, že jsem tady v Bruselu a chci ho mluvit o západním Balkánu. Chtěl bych se podívat o tři myšlenky. Opravdu je velkým pospuzením, že předseda komise Juncker eh, ve svém proslovu stavu Unie hovořil o západním Balkánu a řekl, chcete-li více stability v našem sousedství, je třeba Eh, podržet také důvěryhodnou perspektivu na rozšíření pro západní Balkán. To je velmi povzbudivé. Eh, v letošním roce eh, také mezi, na samitu mezi ministerskými předsedy poprvé po sedmi letech také probíhala debata o západním Balkánu. Já zcela souhlasím s panem Fleckensteinem a s jeho argumentací, že západní Balkán je v podstatě břichem našeho kontinentu. Čili je na nás, abychom se postarali o tuto část Evropy. Není přijatelné, aby zde měly větší vliv cizí mocnosti, větší než e, Evropská unie. Čili měli bychom si záležet na, na, záležet na našem vlivu na západní Balkáně. Při pohledu na region snadno dospějete k závěru, že zde panuje několik rizik. E, je tady také e, možnost nezávislé republiky srbské, Máme problémy mezi Bělehradem a Prštinou, mezi Albánci a Makedonci v Makedonii. Po celém světě je nebezpečí teroristických útoků a také, jak už bylo řečeno, jsou zde velké zahraniční mocnosti, které provozují hybridní válku. Chorvatsko je první zemí, eh, která eh, úspěšně prošla tím asociačním a přestupním procesem. Čili ukázala, že je možné docílit změn a stát se členem Evropské unie. EU musí dělat daleko víc ve spolupráci s OECD a Spojenými státy, aby vzniklo cosi jako proces pravdy a smíření v regionu. Je to něco, co bylo už 90. Del, eh, tedy eh, co by mělo reflektovat to, eh, co se stalo v 90. letech a aby se vyjasnila zodpovědnost za tehdejší krvé prolevání. To určitě urychlí proces přístupu do Unie. Děkuji vám. Tak, děkuji. Naším eh, dalším řečníkem je paní Liana Tangi z Francie, pokud jsem to vyslovil správně. Prosím. Merci, eh, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říci, že Francie velice podporuje rozšíření o západní Balkán. Tak, jak to připomněl prezident Macron, když na Sorboně hovořil o Evropě. Evropská unie by se měla otevřít zemím západního Balkánu, pokud budou plně respektovat eh, naše aký a další demokratické požadavky. Také bych eh, chtěla zdůraznit, že podle eh, zásad platných pro rozšíření by veškeré následující etapy měly být splněny teprve poté, co budou splněny veškeré požadavky a podmínky. My chceme, aby to rozšiřování bylo otevřené, ale zároveň, aby bylo také striktní, náročné, protože to nám zaručí tu kredibilitu, kterou k tomu potřebujeme. V země západního Balkánu učiněno velký pokrok, ale ještě zde zbývá řada věcí, které je třeba dokončit, jak bylo připomenuto. Jsme však optimističtí, pokud jde o vůli vlád zemí západního Balkánu provádět ty reformy. Doufáme, že se to projeví konkrétními kroky a že ty reformy budou skutečně provedeny. Jsem velice ráda, že máme povzbuzující zprávy o přístupovém procesu, pokud jde o Černou horu a Srbsko. A ráda bych také získala přesnější údaje o časovém harmonogramu, ve kterém by komise mohla zahájit přístupová jednání s Albánií a s bývalou Jugoslávskou republikou Makedonie. A také bych chtěla ještě jednou připomenout, že Francie chce podporovat země západního Balkánu v jejich cestě do Evropské unie. Děkuji. Merci, madame. Oui. Děkuji vám a nyní je na řadě kolega z Evropského parlamentu, pan Epideos. Děkuji vám, pane předsedo chtěla bych, chtěl bych také já srdečně přivítat naše hosty a přeji jim eh, mnoho úspěchu v úsilí o vstup do Evropské unie. Mám dvě otázky na zástupce Albánie. Řekli jste, že Jeden eh, prvek, eh, který se u vás eh, zlepšil, jsou dobré sousedské vztahy. Co se týče Řecka, musím říci, že tomu tak není. Vaše země nadále vznáší teritoriální požadavky v regionu Epiros a už mnoho let se porušují lidská práva řecké menšině v severním Epirosu. Dále eh, narážíme na problémy při volbách a kromě toho neakceptujete to, že by se měl navrátit majetek příslušníkům této menšiny. Dalším příkladem toho co se zde stává, to jsou určité triky, eh, které usilují o eh, získání majetku eh, některých občanů a de facto problém se týká také fungování církví. Pokud se věřící chtějí dostat do kostela, musí si dneska zaplatit vstupné. To nejsou eh, to nejsou eh, vztahy mezi přáteli. A eh, proč tedy neby vaše země měla usilovat o federaci s Kosovem? Děkuji. Děkuji. Pan Riše Matěj? Jean eh, eh, Mayer. Já, možná, že eh, byste si mohli přímo pohovořit s kolegy z Zlatého svitu. Takže nyní pan Richard Mayer z Polska. Pane předsedo, děkuji vám za pozvání a za to, že mohu být přítomen zde s vámi a debatovat o e, důležitý otázka západního Balkánu. Vážené dámy a pánové, Polsko je příznivcem politiky otevřených dveří do Evropské unie. Proces rozšiřování je nejlepší garancí bezpečnosti, stability, společensko-ekonomického rozvoje a dobrých sousedských vztahů na západní Balkáně. Na situaci v tomto regionu je závislá bezpečnost celé Evropy. Západní Balkán je součástí Evropy a velice rychle by se měl stát součástí Evropské unie. Já také pozbuzuji, abyste se podívali na otázku západního Balkánu poněkud jinak. Občané Evropské unie po migrační krizi, po krizi v souvislosti s Brexitem očekávají přelom, úspěch. Přijetí zemí západního Balkánu do Evropské unie může být tímto úspěchem, protože proces evropské integrace je vždy procesem dvoustranným. Na jednu stranu očekáváme o přistupujících zemí eh, modernizaci a přizpůsobení se hodnotám Evropské unie. Ale zároveň je naším prospěchem to, že můžeme zevnitř modernizovat Evropskou unii. To znamená eh, také obnova našich eh, evropských hodnot, což potřebujeme. Také Eh, pozbuzuji kolegy z Národní parlamentu, aby povzbuzovali kolegy z západobalkánských parlamentů, tak, eh, aby se co nejdříve dostali do Evropské unie. Máme vlastní zkušenosti a můžeme eh, také vlastním rozhodnutím docílit toho, aby přijetí do Evropské unie nebylo příliš byrokratické. Děkuji pan Kristian Tibringer z Norska. Děkuji vám, pane předsedo. Vývoj na západním Balkáně je pro nás všechny eh, zásadně důležitý. Bez mikrofonu. Současná kombinace ekonomických a společenských výzev v tomto regionu eh, spolu s minulým napětím eh, vytváří opět eh, úsilí o pozitivní, pozitivní eh, rozvoj. Norsko už dlouhou dobu podporuje země západního Balkánu, podporujeme programy vnitrostátních reform a koordinujeme přitom s EU a dalšími dárci. Norská vláda nedávno doporučila Eh, zdvojnásobit eh, poskytované prostředky ze strany Norska na 37 eh, milionů ročně. Půjde o regionální rozvoj, sociálně ekonomickou spolupráci a řádnou zprávu státních institucí. Toto je úkol, který by měl vést k udržitelnému rozvoji ve všech zmíněných oblastech. A to nejenom v tomto regionu, ale také v celkově v Evropě. Nesmíme zapomínat to, že dlouhodobě jde o to, aby tento region nemusel být závislý na hospodářské podpoře. V této souvislosti eh, chtěl zmínit, že granty EEA a Norska pomáhají také posilovat společenskou soudržnost v novém programovém období eh, půjde o eh, zavedení eh, transnacionálního rozměru financování. To znamená, že deset nečlenských zemí EU se bude muset zapojit do regionálních evropských projektů. Chci doplnit, že podmínkou úspěchu veškerých takových programů je dobrá vůle v regionu a uklidnění etnických, náboženských a dalších, eh, dalších konfliktů, což může dosáhnout pouze interně tento region. Děkuji. Paní Rosália Biro z Rumunska. Děkuji, eh, pane předsedo. Je pro nás eh, velkým, velkou ctí, že můžeme být účastní tohoto dialogu. Rumunsko podporuje politiku rozšiřování EU a oceňuje eh, úsilí západobalkánských zemí, eh, v které je rozvíjeno v rámci vstupních, vstupu do Evropské unie. Je to jedna z našich priorit, tedy stabilita a prosperita v tomto regionu. Výhledy na rok 2018 jsou dobré bulharské předsednictví uspořádá eh, summit, který se odhraje za velmi příznivých podmínek. Nicméně je třeba, aby eh, Balkánské země nepolehovaly ve svém reformním úsilí. Rumunsko udržuje neustálý dialog s těmito zeměmi, který má pomoci na této cestě. Přejeme si o posílení regionální partnerství a také posílení dvoustranných vztahů se zeměmi západního Balkánu. Můžeme zajistit to, aby proces vyjednávání byl transparentnější a aby byly poskytovány určitější odpovědi na očekávané otázky. My se připravujeme na Eh, naše vlastní předsednictví rady a chceme podpořit eh, naše společné hodnoty. Děkuji a teď mám tu čest dát slovo panu Josipu Juratovičovi z Německého spolkového sněmu. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velice rád, že se zde konstatovalo, že západní Balkán prostě patří do Evropské unie západní Balkán potřebujeme tak, jako západní Balkán potřebuje nás. Okolnosti na západním Balkáně nejsou zrovna příkladné pro naši demokracii. Stále zde existuje politická kasta vítězů eh, válek, která má dominantní postavení a nijak nespěchá do Evropské unie. Existují ovšem také příznaky pozitivního vývoje mnoho lidí v regionu žijí evropským duchem. Jsou to jednotliví politici, mládež, intelektuálové, eh, kteří udržují živou výměnu, přeshraniční výměnu, spojují se, podnikají a jsou to eh, také eh, další lidé, které se často, kteří se označují za jugonostalgiky. A je třeba, abychom tedy všechny podporovali v evropském duchu. Skutečností bohužel teď zůstává, že na západním Balkánu je nezaměstnost mládeže kolem 50%. To jsme v Evropě viděli, kdy se eh, zapojili do uprchlické krize, aby se dostali do Evropské unie. Na druhé straně zde máme ještě korumpovanou a radikalizovanou mládež. A jestliže chceme proti tomu bojovat, potřebujeme tedy eh, hospodářský úspěch. A já výslovně říkám, že tento berlínský proces, který je eh, sadou nástrojů pro vstup a stabilizaci regionu. Ovšem hospodářský rozvoj musí jít ruku v ruce s demokratizačními procesy, právním státem, vládou práva a tak dále. Chceme-li bojovat proti korupci, musíme v prvé řadě tento region eh, podporovat zeměděl eh, finančně a hospodářsky. A samozřejmě eh, všechna ta pravidla, která předcházejí vstupu se musí realizovat v praxi, nesmí zůstat na papíře. Chci ještě eh, říci, eh, bohužel, eh, že ve dvou zemích, v Makedonii a Bosně Hercegovině, máme trošku problémy. Makedonie je pro nás lakmusovým páskem pro důvěryhodnosti. Je zde občanské hnutí a přijímaná opatření musí eh, jít skutečně k tomu, aby se, aby se eh, země dostala do Evropské unie. Musíme řešit tedy problém například eh, otázky jména a nesmí se zneužívat ke zdržování tohoto procesu. Bosna a Hercegovina, ano, tady máme také Chorvatsko a Srbsko, které jsou signatáři Daytonských dohod a zde se zavázali, že budou podporovat eh, umírněné síly na všech třech stranách, eh, nikoli eh, na základě etnického klíče. A důležité je, aby bulharské předsednictví vedlo skutečně aktivní přístupová jednání a musí jít skutečně o mírový proces, jinak na západním Balkáně přijdeme o svou důvěryhodnost. Děkuji, pane Juratoviči, a děkuji za vaše angažma jako hlas tohoto regionu v německém Bundestagu. A nyní za Evropský parlament Tonino Picula z Chorvatska. Děkuji, pane předsedo, kolegové. Rád, rád bych Citoval pana Jasna, který citoval pana Junkra. Jasná a čitelná perspektiva pro západní Balkán. Předseda komise jako časový rámec příštího rozšíření uvedl rok 2025. Vzpomínám si, že přes 14 lety během Evropského samitu v Soluni Eh, tento blok poprvé vyjádřil evropskou perspektivu pro všechny země v západního Balkánu. Ovšem zatím to dokázalo pouze Chorvatsko. Jak to bude dál? Záleží na tom, jak Evropská unie vidí svoji vlastní budoucnost. Jaká bude unie v době příštího rozšiřování? Po řadě krizových eh, Události od roku 2008 se Evropa ptá, jak dál. Bezpečnost se stává problémem číslo jedna a je to pochopitelné. Ale mm, nejenom Evropská unie eh, je eh, ohraničena, obklíčena eh, prstencem ohně máme také eh, mnohé neevropské hráče, eh, kteří se snaží za své iliberální režimy získat eh, vliv Evropské unie. V roce 2015 vrátil Evropský Balkán na, na mapu světových událostí uprchlická krize. Byla to výzva pro evropskou stabilitu musíme chápat, že západní Balkán to není pouze bezprostřední sousedství, ale přímo nádvoří Evropské unie. Další otázka je, neměníme demokracii za stabilitu v tomto regionu? Evropská unie musí posílit eh, region ne tím, že bude podporovat silné vůči osobnosti jako ochranu proti migraci, ale tím, že bude eh, dávat přednost ekonomickému a sociálnímu rozvoji. Děkuji, Tanino. Nyní eh, paní Zuana. From Italian parliament. Z italského parlamentu. Si. <laughs> Eh, ano, děkuji. Já jsem s, mé jméno je Dalla Zuanna a jsem z italského parlamentu. My máme úzké vztahy na Kosovo a chtěl bych k němu říci pár věcí. Je důležité, aby i státy Evropské unie, které tak ještě neučinili, Kosovo uznali. A také je třeba, aby Evropská unie vyvinula diplomatické úsilí i ve světě, které by směřovalo k uznání Kosova. Potom je zde třeba plné ekonomické integrace a také spolupráce s Kosovem v boji proti terorismu. Z tohoto pohledu jistě není potěšující, že v září byla znovu zamítnuta žádost Kosova o účast v Interpolu. My hovoříme o boji proti terorismu, ale potom nejsme schopni provést eh, takovéto minimální kroky, které spočívají právě například v integraci policejních složek. Potom je zde problematika víz. Kosovská víza to je samozřejmě problém pro občany Kosova, ale také pro občany Evropské unie, protože v Itálii žije 41 tisíc eh, Kosovanů a 2 až 3, to jsou tedy 2 až 3 kosovských eh, občanů, kteří žijí v Itálii a řešením té vízové problematiky bychom se vyhnuli administrativní zátěži, přetěžování policie a tak dále. A my v italském parlamentu máme skupinu Přátel Kosova a snažíme se pomoci tomu integračnímu procesu, aby šel rychleji ku předu, aby to bylo prospěšné pro Kosovo, ale také pro celou Evropskou unii. Děkuji. Děkuji panu Zvanovi. A pan Dmitry Simanulidis z Řecka, nyní člen Evropského parlamentu. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. My samozřejmě podporujeme rozšíření Evropské unie a budoucí přístup zemí západního Balkánu. Je to strategická volba ze strany Řecka. A samozřejmě, že tyto země musí dodržovat veškerá kritéria, tedy kodaňská kritéria, ale také další požadované podmínky. Naše společná budoucnost se nesmí opírat o nacionalismus, tak jak se tomu dělo v minulosti. Nemůžeme ani počítat eh, s nějakým eh, vněšováním třetích zemích. Musíme se opírat eh, pouze o mezinárodní platné dohody a také o ten společný sen o Evropě. Naše cesta se musí opírat o novou vizi spolupráce mezi národy. Balkán je pro Evropu klíčovým regionem. Je to oblast, kde v minulosti vznikaly války a spory. Ale dnes je to oblast, kde může vzniknout naděje pro novou cestu spolupráce a společné existence. A evropská perspektiva pro tyto země k tomu přispívá. Pokud jde o firm i pro tuto zemi platí plnění stanovených podmínek, včetně podmínek dobrého sousedství. Je třeba vyřešit problematiku jména nebo názvu země a respektování kodaňských kritérií. Jsme i pro evropskou perspektivu pro Albánii byť je zde třeba ještě určité zásadní otázky dořešit, ať je to reforma administrativy, justiční reforma nebo posílení ochrany lidských práv. Stejně tak jako o boj proti zneužívání menšin. Jak říkají závěry Rady pro obecné záležitosti z roku 2015. Je třeba věnovat pozornost menšinám tomu, aby měli přístup ke svým právům v celém, na celém území albánského státu, aby nebyla narušována vlastnická práva menšin, Celkově tedy podporujeme přístup zemí západního Balkánu, ale samozřejmě za těch podmínek, že budou dodržovány závazky a podmínky, které Evropská unie stanoví, především v oblasti právního státu a dobrých sousedských vztahů. Děkuji. Děkuji. Paní Branka Atanasjevič z Černé hory. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, je pro mne ctí účastnit se tohoto setkání a jsem také poctěna, že zde mohu zastupovat Černou horu, což je země, která na cestě do Evropy učinila velký pokrok, jak bylo řečeno také včera na kulatém stole. K dnešnímu tématu bych chtěla říci, že závazek zemí západního Balkánu hraje v přístupovém procesu důležitou úlohu, ale neméně důležitá, možná ještě důležitější je pozice Evropské unie a podpora členských států Evropské unie tomu rozšiřovacímu procesu. Proto na tomto kulatém stole tolik zdůrazňujeme signály, které jsme nedávno v oblasti rozšiřování od Evropské unie dostali. A z toho kolatého stolu vyplývá jasné poselství, stejně tak, jako bylo jasné poselství v projevu Jean-Claude Junckera. A to nejen pokud jde o rozšiřování, ale také pokud jde o další práci na vnitřní kohezi Evropské unie. Francouzský prezident Macron ve svém projevu na Sorboně na konci září také řekl, že rozšíření Evropské unie by se opět mělo stát jednou z priorit unie. Je velice důležité, že strategie Komise pro rozšiřování bude zveřejněna v únoru příštího roku, což otevře cestu pro celý region. A tato strategie, která bude platná až do roku 2025, neznamená, že tento rok je datem vstupu do Evropské unie. Pokud země vstoupí, eh, splní podmínky dříve, tak eh, se budou moci připojit dříve, což je velice důležité právě pro Černou horu, která je v tom přístupovém procesu nejdále ze všech zemí. A to díky našemu dlouhodobému úsilí. Členství v NATO a členství v EU jsou hlavní strategické cíle, Černé hory od obnovy naší nezávislosti. Toho prvního cíle jsme již dosáhli a doufáme, že se nám podaří přiblížit se i k tomu druhému cíli. Je třeba znovu učinit prioritu s rozšíření Evropské unie. To je velice důležité jak pro Černou horu, tak pro další země západního Balkánu. A já zde mohu přislíbit, že Černá hora udělá vše, aby splnila ty zbývající podmínky a byla připravena pro členství. My jsme zatím otevřeli 28 kapitol, tři z nich jsme uzavřeli a jsme připraveni otevřít i ty zbývající kapitoly a Čekáme také, že Evropská unie ukončí své postupy tak, abychom tyto další kapitoly mohli otevřít. Také jsme připraveni splnit eh, ty závěrečné klíčové ukazatele a i v příštím roce budeme pokračovat na budování právního státu, již jsme implementovali řadu reform a pokrok těch jednání v zásadě samozřejmě závisí na nás, ale i členské státy Evropské unie, ty zase rozhodují o tempu a harmonogramu rozšiřování v souladu s jejich strategickými cíly. A my doufáme, že až bude zveřejněna strategie, rovněž to poskytne, eh, umožní odpovídající tempo těch vyjednávání. Děkuji nyní pan Hangel z Lucemburska děkuji za zorganizování tohoto setkání, které je fantastickou příležitost pro diskusi se členy Evropského parlamentu i s kolegy ze zemí západního Balkánu. Toto je pro mne druhé meziparlamentní zasedání. Když nám byla zaslána agenda, tak se tam hovořilo o klíčových řečnících. Eh, je škoda, že zde nejsou páni komisaři, kteří zde původně měli dnes dopoledne i odpoledne být. Bylo by určitě bývalo zajímavé s nimi vést dialog. Já jsem, že jsem ocenil eh, vystoupení pana Kristiana Danielsona z DG NIR a jsem velmi rád, že zmínil i směřování. Proces směřování, který je pro mne a pro, pro nás pro všechny klíčovou hodnotou a jedním z pilířů Evropské unie. Myslím si, že je to také nejlepší lék proti nacionalismu. Chtěl bych našim kolegům ze západního Balkánu říci, že Lucembursko podporuje rozšiřování Evropské unie na západní Balkán. My každý rok toto zmiňujeme na radách ministrů pro zahraniční věci a rovněž to podporuje snad většina členů Evropského parlamentu. A v našem výboru Eh, pro zahraniční záležitosti, kterému v Lucemburském parlamentu předsedám. To také zdůrazňujeme. Máme zde také nový slogan komise týkající se rozšíření a tím je tedy fundamentals first, to znamená ty základní věci nejdříve. To se týká hlavně těch kapitol 23 a 24, demokratické reformy, reforma soudnictví, právní stát. Víme také, že zástupci občanské společnosti jsou nejlepšími advokáty a kontrolory toho, jak ty reformy probíhají, jak jsou dodržována základní práva, jakým způsobem je dodržována transparentnost, svoboda vyjadřování, svoboda tisku. Často také tito lidé upozorňují na problematiku korupce. Chci se zeptat, zda jakožto Evropská unie děláme dost pro financování občanské společnosti v zemích západního Balkánu. Je naše financování v této oblasti srovnatelné s úsilím, které vynakládáme v rámci východního partnerství? To je má první otázka. A druhá otázka zní, jak byste zhodnotili přínos podpory občanské společnosti v zemích západního Balkánu. Děkuji. Já také děkuji. A nyní další řečník, paní Romana Jirkovič z Chorvatska. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto příležitost eh, vyměnit si pohledy na takto důležité téma. Já naprosto souhlasím s předřečníky, s panem Piculou a Kovačem. Chtěla bych ale ještě jednou upozornit, jak eh, prioritní je rozšiřování pro zahraniční politiku Chorvatska. Evropská unie v současnosti čelí řadě výzev, dlouhodobý je i proces rozšiřování. Plus jsou zde určité externí aspekty, tedy určitá činnost aktérů mimo Evropskou unii. A to vše představuje určité nebezpečí, které vede k tomu, že se trošku ztrácí ta dynamika a to nadšení z budoucího přístupu do Evropské unie. Ale my to nesmíme dopustit a proto je důležité, aby Evropská unie i nadále podporovala demokratické procesy v této části Evropě. To samo ale nestačí. Zároveň je potřeba, aby Evropská unie měla jakousi vůdčí úlohu, musí posílit svůj vliv a svůj závazek v této oblasti. A je třeba stále klást důraz na to budoucí rozšiřování. Není to důležité nejen pro západní Balkán, ale pro Evropskou unii samotnou. Proto i já oceňuji závěry Evropské rady z měsíce března, kde se hovořilo o evropské perspektivě pro země západního Balkánu a oceňuji také to, co říkal předseda Evropské komise. To jsou to povzbudivá slova. V mé zemi, když chcete něčeho dosáhnout, tak se e, říká, že je e, tedy třeba držet slovo. A my doufáme, že Evropská unie slovo dodrží. Mluvit musíme ale také o tempu toho pokroku, těch reform. Není možné, abychom upustili od určité kondicionality Je třeba podporovat také modernizaci zemí západního Balkánu a zároveň respektovat podmínky pro vstup. Myslím si, že Evropská unie a členské státy se musí na tuto věc více zaměřit, více se tedy zaměřit na podporu těchto zemí v jejich reformním úsilím důraz musí být kladen na základní práva, právní stát, další rozvoj demokratických institucí a reform veřejné zprávy. Děkuji. Děkuji. A teď se dostáváme k zástupci Portugalska. Vitalino Kaňas má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, na úvod eh, svého vystoupení chtěl říci, že my vítáme závazky, které tady vyslovili zástupci národních parlamentů eh, státu západního Balkánu a kteří tady dnes hovořili o své představě evropské integrace. To je velmi důležité také pro interní politickou debatu kterou my známe z našich domovských zemí. Víme, že naši voliči jsou eh, skeptičtí vůči Evropské unii, takže my jsme také kdysi se nacházeli ve stejné situaci. Jde o tempo změn a já si myslím, že můžeme říci, že došlo ke značnému posunu. Má to velkou důležitost. Velmi často totiž politika není jenom o prosazování určitých eh, zájmů. ale je také o emocích a o vášně. Nemůžeme ignorovat to, že Tyto nové státy mají řadu občanů, kteří mají velkou naději ve vstup do EU. Ty země samozřejmě musí splnit určitá kritéria, ty my musíme sledovat, ale má to i širší, obecnější dimenzi. A proto bych chtěl na vás apelovat, aby se podařilo odolat vábení od jinut u těchto zemí, aby to no, byly země, které odolají tomu lákání ze strany zejména Ruska a Číny, protože ty tady také chtějí hrát větší roli. A tento trend by se měl zvrátit. A pokud nebude jasná vyhlídka na členství v EU, tak některé ty současně provedené reformy zase zkrachují. Reformy, které se požadují, jsou často nezbytné, ale neměly být vnímány jako diktát Evropské unie. V tom, že Evropská unie prosazuje své vlastní zájmy jsou to určitě velmi důležité a užitečné reformy pro občany těchto zemí, dopravní stát, fungování ekonomiky eh, a tak dále. Neměly by být vnímány ve špatném světle, nemělo by se to používat jenom jako měřítko toho, jak daleko ty státy postoupily. Portugalsko je pro rozšíření Eh, předseda komise Juncker už několikrát milosti říkal, že to, že může vstoupit eh, každý stát, který splní ta kritéria, by tu možnost mít měl. Není to nějaký závod nebo soutěž. A stejně tak nejde o to, že by ty státy mezi sebou měly soupeře. Všechny tyto země jsou vítané. A teď eh, zástupce Evropského parlamentu, pan Fronzulika. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, mluvíme tady teď o velmi důležité problematice. Já jsem nedávno byl eh, svědkem deklarace některých evropských eh, politiků, kteří hovořili o tom, že eh, západní Balkán je problematický dvorek Evropské unie, ale musím si uvědomit, že Balkán je uprostřed Evropy. A my musíme dělat všechno pro to, aby se ta integrace z EU zrychlila. Je to velmi důležitá strategická oblast Evropy. A my si nemůžeme dovolit, aby tady zůstala takto dlouho taková černá nebo šedá zóna. Musíme iniciovat eh, více integrace, musíme zapojit mnohem více státy západního Balkánu, protože bohužel ta situace se zhoršuje 43%. Západobalkánských občanů chce emigrovat někam jinam do Evropy, zejména. Nezaměstnanost mladých je tady nejvyšší v celé Evropě. Například v Bosně a Třekovině 56% nebo 39% v Černéhoře. Bohužel Podpora pro EU se snižuje. 39% veřejnosti nepovažují eh, členství v EU za dobré pro jejich ekonomiky a proto bychom eh, si měli uvědomit, že je potřeba přijít s nějakou novou strategií pro západní Balkán, protože ta situace se skutečně zhoršuje, dochází k novým etnickým sporům a je to velmi nepřehledné. Slyšíme různé výroky z Kosova ohledně Černé hory například, nebo ze Srbska ohledně pojmenování Makedonie, nebo z Albánie o těch sousedních albánských oblastech. A proto bychom měli iniciovat něco, čemu budeme říkat proces Berlin Plus, to být nová strategie pro západní Balkán, protože teď tady eh, ta situace se zablokovala, ano, je důležité usilovat různá propojení, dopravy, energetika a tak dále, ale eh, samo o sobě už to nestačí. Pokud eh, to dlouhá léta bude pokračovat tímto způsobem, tak lidé na západním Balkáně už nebudou věřit to, že jejich budoucnost je uprostřed EU. Je na čase změnit to paradigma o západním Balkánu. Je na čase, abychom přišli nějakou novou strategii pro západní eh, Balkán. No, protože budoucnost těch lidí rozhodně v Evropě je a ne někde jinde. Rozhodně jim nepomůžou státy, které si chtějí zvýšit svůj vliv a ekonomické zájmy na západním Balkánu. Rumunsko, odkud pocházím, velmi silně podporuje integraci všech těchto zemí, všech těchto šesti zemí a jejich členství v EU. A je evidentní, že musíme to všechno urychlit. Asi se to nepodaří ve všech případech během pěti, šesti let, ale možná, že jedna nebo dvě eh, země by vstoupit v této době mohly. Děkuji, pane Frunzulika. A teď je na řadě poslední řečník, aspoň na tom mém seznamu. A to je pan Zoltengar Zalan. Ještě někdo chce něco říci? Není tomu tak, tím pádem jste, pane Zolcengere, posledním řečníkem. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, co se Maďarska týče, my máme eh, velký zájem na rozšíření na západní Balkán. Myslíme si, že je to naše morální povinnost eh, tyto země přijmout. A je to proto, že po dlouhou dobu státy západního Balkánu vyvíjely obrovské úsilí vyhlídkou na členství v EU. Samozřejmě hovoříme také o tom, že to kolikrát přineslo místním eh, občanům velké oběti. Ale nejde jenom o to, je to důležité také pro nás samotné, protože stabilita na západním Balkáně je klíčový faktor také pro naši bezpečnost a stabilitu. Je to důležité pro Evropu, pro celý euroatlantický region. Musíme dělat všechno pro to, aby se tyto státy integrovaly. To, že tempo přistoupení se zpomalilo, mm, vede k vytvoření vakua v této oblasti. A to samozřejmě má potom Eh, jakýsi dopad na snahy některých třetích zemí, které chtějí zvýšit svůj vliv této oblasti. Musíme uvědomit, že pokud tam nebudeme my, tak tam eh, budou chtít vstoupit někteří jiní. Jean-Claude Juncker ve svém eh, projevu o stavu Unie to také říkal, říkal, že to rozšíření je důležitý a že je potřeba ho podpořit. Určitě přetrvávají některé spory, ale já si nemyslím, že by to mělo integrační proces pomalovat nebo ho zastavit. A my Budeme spolupracovat s komisí také v přípravě těch statických dokumentů, které proto potřebujeme. Musí mít jasný časový harmonogram pro Srbsko, pro Černohoru, tak, abychom skutečně mohli začít s nimi jednat a také, abychom demonstrovali, že jsou to země, které dosahují pokroku a že se věci dali do pohybu. U Albánska, Albánie pardon, je potřeba stanovit datum, Bosna Hercegovina, Kosovo Doufám, že to jsou země, kde si začnou uvědomovat, eh, že si musí stanovit nějaké proveditelné cíle pro blízkou budoucnost. A nesmíme také zapomínat na NATO, že v prosinci pravděpodobně se rozhodne o eh, přijetí Makedonie do NATO, stejně tak Bosna Hercegovina má také akční plán pro členství, který možná také brzy se bude naplňovat. Eh, co se Maďarska týče, naše zahraniční politika k západnímu Balkánu byla úspěšná v minulosti. <coughs> Jsme například rozhodli o tom, že pošleme poradce do Tyrany, Bělehradu, Podgorice a jinam. Chceme naše odborníky využít proto, aby pomohli místním vládám se připravit na e, vstup do EU. Doufáme, že něco takové budeme moci udělat také pro Kosovo. Je to v maďarském zájmu a jsme odhodláni pokračovat s integrací západobalkánských států v co nejbližším možném termínu. Děkuji kolegové za všechny vaše poznámky. Myslím, že jsme tady slyšeli značnou eh, šíři názoru. Myslím, že většina otázek byla směřována na pana Danielsona, proto bych mu chtěl dát slovo jako prvnímu Potom také dám příležitost paní Eichhorst, aby mohla zareagovat. A potom paní Rozimanus, která by také ještě chtěla něco doplnit. A pan Gačev z Bulharska, také pan Kukan, jestli jsem to správně pochopil, už odešel. Takže jako první má slovo pan Danielson. Děkuji, pane předsedo. I já velmi vítám tu diskuzi a ty výroky, které tady eh, během ní zazněly. A to také proto, že my teď eh, v současnosti přemýšlíme o tom, jaká, jak by přesně ta strategie v únoru měla vypadat. Myslím, že v tom smyslu tady zazněla celá řada užitečných připomínek. To, co já si z této diskuse chci odnést, je to, že jsme tady slyšeli opětovné potvrzení i na straně Evropské unie o tom, jak důležitý je západní Balkán a jak významné je tento proces rozšiřování pro státy západního Balkánu. A to je hlavní, to hlavní. Další věc, kterou se budu odsud odnášet, a myslím, že to potvrdili všichni v této místnosti, včetně poslanců parlamentů těchto zemí, tak všichni volají po reformách a souhlasí s těmito reformami. Mnoho z nich již byla provedena, některé fungují, ale myslím, že to, co jsme tady také v této diskuzi slyšeli, že nestačí, aby se ty reformy eh, přijaly v podobě zákonu, ale musí také začít fungovat v praxi. A to rozhodně nejsou jenom ta takzvaná kodaňská kritéria, ale jde také o to, jak vypadá celá společnost a jestli má schopnost vytvářet nezbytný hospodářský růst a tím pádem i prosperitu. O tom tady byla řeč, tady eh, například o to, jak budete řešit nezaměstnanost mladých, nebo jaké jsou vaše hospodářské vyhlídky do budoucna. A potom Tady eh, byla mnohokrát řeč o tom, že tyto změny musí podpořit Evropská unie. A to nejen eh, EU, ale i parlamenty členských států, ale musí tomu na pomoci Evropská komise a služba pro vnější činnost. Pokud jde o rady nebo podporu tohoto procesu, aby se naplnila daná očekávání. To si musíme uvědomit, že ta opatření, eh, jako je finanční pomoc, technická pomoc, eh, a to všechno musí být konsistentní. A v tomto smyslu jsme také slyšeli jednu otázku týkající se podpory občanské společnosti a já bych chtěl znovu potvrdit, že tam, kde podporujeme úsilí západobalkánských států, tak vždy zdůrazňujeme, že je potřeba myslet na eh, občanskou společnost. To bude i nadále velmi důležitý prvek naší podpory. A ještě ta otázka financování. zazněla otázka, že se na to ptala poslankyně francouzského národního zhromaždění, Byla to otázka týkající se doporučení pro Albánii a Makedonii a kdy to doporučení bude k dispozici. A já vás mohu ujistit o tom, že my v komisi to zveřejníme v okamžiku, kdy si budeme jistit na kritéria, která jsme sformulovali, což jsme jasně popsali v naší zprávě z roku 2015 a odprezentovali jsme to těmto zemím. V okamžiku, kdy to bude splněno, tak komise předloží i svoje doporučení, ale ten okamžik ještě nenastal. My se na to velmi těšíme, až to nastane ale my jsme si nebyli, ty státy musí udělat to, co mají. Myslím, že tolik ode mě stačí. Ještě jednou děkuji za to, že jste mi dali tuto příležitost současně této eh, debaty a těším se na další tkání. Děkuji vám. Myslím, že vaše poznámky byly velmi užitečné a eh, my s vámi budeme komunikovat v budoucnosti a teď se dá paní Eichhorst jestli by chtěla odpovědět na otázky anebo dodat něco k tomu, říkala. Warmly thank you to the uh, members, honorable members for this debate. Very good, very good. Děkuji. Eh, <clears throat> já chci poděkovat za velmi eh, případné připomínky. Eh, chtěl bych na to reagovat takto. My samozřejmě víme, že máme před sebou obrovské množství práce. Všechno bude záviset na to, co si kdo odpracuje. E, neexistují žádné zkratky. Práce prostě musí být odvedena a to je vlastně všecko. Je třeba všechno bylo koherentní a konsistentní, jak jsme se dozvěděli při různých příležitostech. A já věřím, že to budeme budeme k tomu přistupovat pozitivně a realisticky. My musíme komunikovat s tímto regionem strategicky. Nejde o to, abychom pracovali na jakési nové imidži. Ne, to je prostě tak, že ta image musí být reálná. A ten proces pak bude efektivní a účinný. Děkuji. Pane Kejpen, Strasimanus. Děkuji. Eh, z mé strany velmi stručně. My jsme eh, kandidátské země eh, už dříve zvali také na samity. V prosinci jsou ministři z kandidátských zemí pozváni do Talinu a e, také zde budou zástupci komise. Nám mm, je naprosto jasné, že tento formát spolupráce je výborný a měli bychom v tom pokračovat. A musím jen zopakovat, že tady e, ta příležitost, která se otevře příští rok, je eh, velice důležitá. Důležité je, abychom eh, tuto příležitost využili. Z naší strany eh, musím říct, že jsme přesvědčeni, že nastupující bulharské předsednictví se bude rovněž velice mm, pozorně zaměřovat na západní Balkán. Takže ještě jednou děkuji za tuto debatu. A děkuji, teď se dostáváme k závěrečným poznámkám. Eh, kolegové, děkuji vám za eh, vaše příspěvky ke stabilitě a prosperitě a že integrace Balkánu, západní Balkánu bude úspěšná. Eh, samozřejmě ten západní Balkán trošku chybí, je to v naší evropské mozaice. Ve země západního Balkánu toho musí ještě vykonat hodně, ale e, musíme si uvědomit, že e, ta cílová páska je pouze jedna z mnoha a jejich náročnost bude narůstat. Uplatněme role parlamentu k tomu, abychom podpořili mír, svobodu, spravedlnost a prosperitu. Naše společnosti Eh, jsou silnější, pokud budou držet eh, spolu, eh, budou sdílet ekonomické zájmy, ale také evropské hodnoty a mezilidské vztahy. Náš kontinent čelí mnoha výzvám, ať už se týká regionální spolupráce, zlepšování zprávy, cestování a tak dále. Takže snad budeme moci brzy přikonat v našich řadách, přivítat v našich řadách eh, lidi ze šesti dalších západních, západobalkánských zemí, kteří budou budovat také demokratické a prosperující společnosti. Já vám všem děkuji, těšíme se na spolupráci a přeji vám šťastnou cestu domů.